Příslušné orgány Řecké republiky hm, i eh, předložili žádost, abychom zbavili imunity pana Kristose z titulu řízení, trestního řízení vůči němu eh, před, prvním, eh, před soudem prvního stupně v Atenách a toto bude předloženo právnímu výboru, příslušnému výboru Evropského parlamentu, který toto řeší.